Ladies and gentlemen, good evening. Dámy a pánové, já vám přeji dobrý večer. A jménem a svým i jménem paní Gresle vítejte na společném zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu a výboru pro právní záležitosti. Nejdříve děkuji panu komisaři Ettingerovi a dalším hostům, kteří přijali naše pozvání na Eh, dnešní zasedání, kterým ukončíme činnost eh, výboru pro právní záležitosti v tomto eh, v období legislativní. My se budeme zabývat procedurami jmenování v evropských institucích, zejména pokud jde o vysoce postavené úředníky a případně o členy kabinetu. V posledních měsících eh, se eh, zvýšil eh, zájem o toto téma a v respektování, v řádné respektování postupů jsou velice důležité pro důvěru veřejnosti ve fungování institucí. Parlament požádal komisi a veškeré instituce, aby přijali další opatření, ke eh, zlepšení transparentnosti, eh, spravedlnosti a rovných příležitostí v, eh, během procesu jmenování na základě svého usnesení z 18. dubna 2018 a na základě zjištění Evropské ombudsmanky. Dnes budeme mít příležitost vyslechnout pana Blomajera, který nám představí hlavní zjištění Jsem si eh, jistý, eh, že s příspěvkem pana komisaře budeme moci eh, obnovit naši debatu. Věřím, že základní principy jakýchkoliv budoucích kroků by měly být za prvé zajištění rovných příležitostí a to vzhledem k personálnímu nařízení jak v duchu, tak v, v, podle litery tohoto předpisu. Za druhé vytvoření jasné preventivní politiky, abychom se vyhnuli jaké jakémukoli riziku střetu zájmu. Za třetí, dosáhnout eh, koherentní eh, rámec s harmonizovanými eh, obecnými eh, zásadami s evropskými institucemi, díky kterému budeme moci řádně naplňovat personální nařízení, pokud jde o jmenování vysoce postavených úředníků a členů kabinetu a zároveň zachovat autonomii v každé z těchto institucí vzhledem k jejich organizaci nebo personální politice. Každopádně děkuji, eh, že jste tady dnes, s námi a dávám slovo zase paní eh, Gresle. Děkuji vám, eh, srdečně vítejte. Před jedním rokem jsme byli na plénu a a tam jsme schválili usnesení ke jmenování a, a já bych si přála, abychom dnes a, eh, a, eh, opravdu a, eh, mm, se na toto podívali, jak pokračujeme dál. A nemáme tady jenom jedno jmenování, ale obecně jsme si dali na pořád jednání jmenování ředitelů. Zpravodaj tady nemůže být, poslal mi s dvě stránky v angličtině a já bych se styděl, kdybych to musela celé číst anglicky. Eh. Ale každopádně vám schrnu eh, vlastními slovy, eh, že bych chtěl vyřešit několik otázek, jak dále tedy se jmenováním do vysokých funkcí. Otázkou je, jestli potřebujeme zvláštní řízení pro generální tajemníky a co uděláme pokud eh, eh, zjistíme nějakou správní nesrovnalost v eh, nějakém takovém případě. Já si myslím, že to jsou všechno zajímavé právnické otázky, které pokládá pan Blomajer tady do pléna a, a jak tedy upravit to personální nařízení, o kterém kolega tady dobře ví. Takže já jenom pokažu na to, že tento výbor eh, věnoval eh, zásadní energii a čas eh, stejně jako v všichni ostatní přítomní. Pan komisař Ettinger zajisté také a já, a já se mluvám. Teď dostává slovo pan Blomajer k představení studie. Děkuji, že jste mezi nás přišel. Thank you very much for the um, invitation to present this. Uh, Děkuji za pozvání, za možnost představit vám tuto studii. Nechci vám příliš obírat o čas, ale několik slov na úvod k této studii a hlavní závěry a doporučení, které z ní pro vás vyplynuly. Jak víte, dostali jsme loni za úkol podívat se na postupy jmenování vysokých úředníků v evropských institucích. V této souvislosti jsme to vzali jako pozici Eh, generálního tajemníka, jeho náměstka, generálního ředitele a jeho zástupce a analyzovali jsme právní, ale i praktické a etické aspekty těchto postupů jmenování a prováděli jsme to, je zde v září až e, prosinec 2019, ale bylo to tady do konce minulého roku. A také se chci omluvit jménem hlavních autorů této studie. Bohužel z časových důvodů se sem nemohli dnes dostavit. Je to pan profesor Kristof Denke, který se tedy zabývá veřejnou zprávou, jmenováním, postupy jmenování do funkcí a profesora Magda, profesorka Magdalena Tulibacká, která se hlavně tedy zabývá správním právem. Tak, co jsme udělali nejenom analýza všech těch eh, podkladů a dokumentů ze strany Evropského parlamentu a úřadu Evropského ombudsmana, ale také jsme úkol pochopili tak, že se máme podívat na to, jaký je aktuální stav v jednotlivých členských státech. Je tam možná něco, co by nás mohlo inspirovat při těch našich regulích, takže jsme analyzovali praxi v Estonsku, Francii, Dánsku, Nizozemsku, Spojeném království, ale i v několika organiza- mezinárodních organizacích EFTA, Rada Evropy, tady vedla OECD a Světová banka byla také předmětem naší analýzy. Takže byla to i taková motivace podívat se dále, než jenom ten specifický eh, postup jmenování stávajícího generálního tajemníka a podívat se na to, jaké jsou osvědčené postupy v Evropě i eh, dalším širším rámci. Tak studii vyvolalo jmenování stávajícího generálního tajemníka, ale my jsme se tím nenechali omezit. Také v souvislosti s šetřením ombudsmanky. Nám to poskytlo vlastně takovou strukturu a zabývali jsme se tedy více eh, těmi jednotlivými eh, případy špatné zprávy a zda to převedení pozic je ten správný postup nebo ne. A také jsme měli analýzu diskusí o střetu zájmu a jak je možné se tomu v budoucnu lépe postavit a jaké by bylo možné adekvátní složení nějakého konzultativního orgánu ve věci jmenování do vysokých funkcí. Takže trochu více ke kontextu naší studie. Toto jsou data, která byla sbírána za Evropský parlament v rámci přípravy následných e, kroků při diskusi o postupu jmenování, takže byl zde sběr dat deseti různých evropských orgánů, institucí k otázce postupu jmenování mezi lety 2013 až 2018. a Potom jsme diskutovali ve studii různá témata, například používání, eh, zveřejňování informací o uvolnění pozice. Je, to je něco, co není vždy všude běžnou praxí. Takže na úrovni generálního temníka a jeho náměstka No, u sedmi případů vůbec to uvolnění pozice nebylo zveřejněno. A to vedlo k otázkám, eh, jaký by byl přínos větší otevřenosti. Podobně, co se týče míry nebo úrovně generálních eh, ředitelů a jejich zastupců ze 126 jmenování daného období, 146 jmenování, tak vlastně jenom asi lehce více než polovina byla zveřejněna a měla více než jednoho kandidáta a 42% nebylo zveřejněno vůbec a 7% eh, vlastně přitáhlo jenom jednoho kandidáta. A Potom je to z části asociováno s otázkou rovnosti důvěry, transparentnosti a netransparentnosti a podobně. Potom jsme analyzovali další data, do jaké míry je přínosné otevřít tento postup externím kandidátům. Praxe v institucích jasně preferuje interní kandidáty. Asi 90 všech postupů preferovala interní kandidáty, zatímco v literatuře se uvádí, že je lepší mít eh, externí kandidáty, protože to vnáší také další dovednosti do institucí. A poslední graf externí expertíza týkající se postupu jmenování, e, zvýšení využívání externích e, hodnocení asi čtvrtina, a tři čtvrtiny interní hodnocení. Diskutuje se zde nejenom o, o přínosu externích hodnocení, externích expertů, e, externích názorů, to celé bývá spojováno s větší nezávislostí. Takže nejvýraznější zjištění i při analýze aktuálního stavu v ostatních institucích v různých členských státech, tak obecně autoři dospěli k závěru, že co se týče postupu jmenování v EU, není zas tak úplná katastrofa, Vlastně se to nevede vůbec špatně, Vlastně v oblasti transparentnosti a otevřenosti. Když se to srovná s tím, jak to vypadá v členských státech EU nebo v jiných organizacích. Nicméně, eh, podívali se na to také odborníci právníci a také v souvislosti s diskusí o zprávě ombudsmanky jsme uznali, že jsou to eh, závažné argumenty, že jsou zde podložené ty případy nesprávného administrativního postupu a je tedy důležité zde mít velkou motivaci lépe doladit a zlepšit ty stávající postupy, které nyní v evropských institucích jsou. A Měla by zde být i určitá motivace, protože je zde výrazný potenciál dalšího zvýšení kvality jmenování a zvýšení důvěry. Zavládl zde takový určitý pocit zklamání, ale zde tento výbor přispěl výrazně k zlepšení otázce integrity Například co se týče revize etického kodexu, zvýšení transparentnosti u expertních skupin a podobně. Takže bylo zde určité zklamání z toho, že se vlastně neudělalo více na základě těch argumentů ombudsmanky. Tak toto jenom tak pro ilustraci důvěra v Evropskou komisi podle Eurobarometru. Takže důvěra se zvyšovala v období 2015 až 2018, ale za poslední čtvrtletí zase poklesla. Netvrdím, že je zde nutně nějaký vztah k, jedn, k tomu jmenování a poklesem důvěry, ale tak může to mít také svůj vliv. A že možná určitá specifická metodika při jmenování nepřispívá úplně k důvěře. Co se týče doporučení, tak spíš ten právní aspekt studie. Autoři výrazně souznějí s pozicí ombudsmanky, co se týče té specifické procedury jmenování generálního tajemníka. Trochu nás překvapily odpovědi komise, které někdy zase poukazuje na to, že to je nesmírně specifická pozice z hlediska technických, manažerských i politických dovedností, které jsou vyžadovány. Ano, je to unikátní pozice a proto si myslíme, že může být jedině přínosné zde mít trochu jiný postup a proto jsme nepochopili, proč toto diskrétní prevedení pozic, převedení pozic je zrovna ten preferovaný modus obsazení pozice. Potom také možná otázka eh, formulace článků 7 a 29 ve Staff regulation, co se týče hlavně eh, přechodu z pozice na pozici. Když eh, naši právní experti četli tyto články a zabývali se judikaturou, tak dospěli k závěru, že toto by měla být spíše výjimka. A za velice specifických podmínek. A možná by bylo tedy dobré zde více sladit ty eh, pokyny, co se týče politiky eh, v oblasti vysokých eh, funkcionářů s tím, co známe z judikatury. A potom zpráva reaguje na otázku, kterou jste přímo položili a paní Gresley také zmínila na úvod a sice následné eh, kroky při identifikování eh, špatného, nesprávného administrativního eh, postupu, pokud bude zjištěn. Samozřejmě, když se to týká třeba nějakého hospodářského subjektu, mohu se obrátit na právníka a může mému právu být učiněno zadost, ale pokud jsou to třeba jenom nějaké hodnoty, kterých eh, se to dotýká, tak není to konkrétní subjekt, kterého se to dotýká, tak tady ten follow-up není. Takže toto bychom možná mohli revidovat a zvážit, za jakých okolností by bylo smysluplné, vhodné, aby zde například eh, úřad ombudsmana eh, usiloval o soudní cestu, která by skonstatovala, že, by, že zde došlo k nesprávnému uplatnění úředního postupu a že je třeba ta pravidla nějakým způsobem napravit. Dále spíše praktický a etický rozměr. Autoři se detailně zabývali postupy eh, jmenování do vysokých funkcí v různých členských státech a myslím, že zde je to mnohé, co lze převést i na evropské instituce. tak eh, je třeba se do těch postupů zapojit a čím vyšší úroveň to je, tak tím je to samozřejmě náročnější i z hlediska účasti v eh, těch příslušných komisích. Takže rozvíjení eh, kompetencí členů těch výběrových komisí by mohlo být důležité téma. Nejde jenom o budování kapacit z hlediska technického nebo právního, ale nebo například také, jak řešit střety zájmů, potom transparentnost a nezávislé eh, monitorování. Myslíme, že zde by bylo přínosnější, kdyby se tedy zvětšila ta skupina osob, kteří jsou zapojeni do jmenování, například odbornice z akademické sféry nebo z jiných institucí kteří by se mohli zabývat s tím, jak se rozhoduje. Nebo možná i nějaký externí dohled. Eh, hovoří se tam ve zprávě vlastně o jednom jmenování komisaře, kde s tím byla učiněna pozitivní zkušenost. Na úvod jsme viděli grafy a viděli jsme, že u mnoha na těch postupech byl jenom jeden kandidát, který se hlásil na danou funkci a je samozřejmě přínosné, když se jich hlásí více, ale vím, že Peruský parlament toto sleduje a že loni v listopadu eh, bylo oznámeno, že v budoucnu bude takový shortlist kandidátů, takže jich bude více a také pokus propagovat genderovou vyrovnanost takže eh, aby na těch shortlistech byli muži i ženy. Potom možná role Evropského parlamentu, podobně jako jsou ta slyšení potenciálních komisařů, jestli by možná nebylo přínosné mít také slyšení pro funkci generálního tajemníka, vzhledem k tomu, že hraje velice specifickou úlohu a tento postup by možná mohlo přispět ještě k další legitimitě eh, funkce generálního tajemníka. A dále detailní doporučení k řešení střetu zájmů. Autoři zde začali sepisovat návrh možných reform stávajícího přístupu, tedy kdy konkrétně je třeba nějakým způsobem eh, řešit eh, různými aktéry daný střed zájmů, jaké to má dopady na danou osobu i na složení daného výboru. Toto tedy stručně. O to možnost eh, oblasti, nad kterými by se mohl parlament možná v budoucnu zamyslet, co bychom mohli ještě zlepšit při eh, jmenování těch eh, nejvyšších eh, úředníků. Děkuji vám za pozornost. Thank you, sir, for your, your present... Děkuji vám mnohokrát za vaše prezentaci. Listening to you, I, I... Zatímco jsem vás poslouchal, mm, pochopil jsem do určité míry, proč komise zatím odmítá tu myšlenku toho administrativního fóra Evropské práv, správního práva. A teď by měl pohovořit pan komisař Ettinger, prosím pěkně. Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně, dámy poslankyně, paní poslanci, milé pan, pane Plomajere, vážené dámy, vážení pánové. Já jsem si studii s velkým zájmem přečetl a beru ji vážně. Od počátku minulého roku jsme se také na komisi velice intenzivně zaobírali tím, jak v těch vyšších manažerských pozicích a při personální politice komise, možná i u jiných institucí, bychom mohli uvažovat o dalším rozvoji. Nejprve bych rád řekl, že se domnívám, tak jak to také rozhodl parlament, každá instituce je sama odpovědna za svou vnitřní strukturu. To je pro mne hm, pochopení smlouvy. Tak to já chápu smlouvu. Já nemám žádný původ na to, abych zasahoval do těchto otázek na radě. To dělá rada. Nemám důvod ani právo zasahovat do personálních otázek parlamentu. Mm, eh, a slyším, že teď se tady jedná o nějaké transfery i v předsednictvu, ale já se držím zpátky. A eh, myslím si, že ten, tato komise skládá odpovědnost výboru. Vy nás musíte kontrolovat. Předsedu, členy komise, kolegium komisařů, vy nás podrobujete slyšení na počátku a potom hodnotíte kandidáty. Volte tak, jak k tomu nedochází v žádném jiném národním parlamentu. Ale co se týče vnitřních struktur, tady musíme dostat naší vlastní odpovědnosti a musíme tak pracovat pro volbu našich generálních ředitelů nebo eh, zástupců generálních ředitelů, protože jsme odpovědní za naše jednotlivé oddě, jednotlivá oddělení. Ale jako komisař, který zakrátko odchází, Obsazování funkce, funkcí na komisi je záležitostí komise za spolupůsobení našich zástupců a spolupracovníků, to znamená našich odborů a našich výborů, ale na komisi. Znám celou řadu národních parlamentů a regionálních parlamentů, ale neznám žádný parlament, kde by parlament rozhodoval, spolu rozhodoval o vedoucí funkcí referátu. Neznamená, neznám žádný takový parlament. A někteří poslanci tohoto parlamentu byli dříve poslanci regionálních či národních parlamentů a akceptovali to tenkrát takto. je třeba tady opravdu oddělovat odpovědnost. Každá instituce odpovídá za svůj výkon a také za svou vnitřní strukturu. Za druhé, akceptuji, že studie výsledky ombudsman předpokládá, <coughs> že základní podmínkou jsou podmínky ombudsmana a také podmínky parlamentu a už neskoumá komisi. To akceptuji. Byly tady zmíněny časové důvody, ale já bych rád se trval u toho, že my jako komise máme jiný právní názor než ombudsman. A my bychom upřednostnili, kdyby ta studie alespoň eh, se zaobírala přeskumem našeho právního názoru, ale k tomu nedošlo. Považuji to za porušení <coughs> neutrality a nestrannosti studie. Možná, že na základě udělení, to souvisí s udělením úkolu vypracovat tu studii, ale já to považuji za nedostatečnou objektivitu autorů studie a jsou velice ochoten i neformálně se s odpovídajícími osobami o tom ještě hlouběji eh, pobavit. A když se tady hovoří o horší administrativní praxi, no tak tady tomu se bráním. Když se tady hovoří o tom, že se tady něco jako rozkrývá, odkrývá, no já nejsem žádný zločinec. Hm, tato komise dělá všechno proto, aby rozkrývání vůbec nebylo možné. A já tedy ten pojem Aufdeckung jako rozkrývání považuji za naprosto nemožný. Odhalování. No promiňte, eh, já přeci takto nezacházím se svými partnery v rozhovoru. Tady se nejedná o žádné odhalování, protože tady nedošlo k žádným machino, machinacím. Pane Blomajere, tento pojem byste měl z té studie vyjmout. Nemusí se nic odhalovat co se týče komise. O to, to mě tedy opravdu rozlobilo. A tedy s prominutím, když tady hovoří to eurobarometru, no to tedy pardon, ale to není věcné. E, kauza Selmayr možná zajímala v Evropě tři tisíce lidí. Možná všechny tady v sále, možná na komisi ale obyčejný občan svůj vztah k Evropě vytváří na základě jiných věcí. Trh práce, sociální spravedlnost, ochrana klimatu, imič Jean-Claude Junckera, pana Tajányho, pana Bulmana nebo jejich poslance na místa. Ale teda s prominutím to, co jste tedy udělali, takové to propojení ke kauze Selmer, to je mi tedy příliš levné propojení, kterou zcela jednoznačně odmítám za svou osobu, která je poměrně zkušená v oblasti politiky. Otázka 29 článek 7. Většina pozic vyšších manažerů na komisi je publikována interně nebo i pro všechny instituce. Minimální počet nebo menší počet se rozhoduje transferem a hlavním důvodem proto je mobilita. Vzpomínám si na celou řadu rozhovorů s poslanci, kdy když nějaký generál, ředitel nebo v minulosti generální tajemnice zůstala déle než pět let na svém místě, bylo nám připomínáno, proč ten někam nejde jinam. Nebo ta mobilita byla na postech generálních ředitelů na komisi důležitá, ale když je někdo generálním ředitelem a je mu, co já vím, 53, tak ho přece nemůžu zastřelit, ani nechci. To by bylo trestné. Ale že bychom ho měli nutit, aby se ucházel o jiné generální ředitelství, no to je přece cestné. On se přece stal generálním ředitelem podle výpisu veřejného výběrového řízení. To znamená, kdo chce mobilitu a my chceme mobilitu v zájmu služeb, tak musí akceptovat transfer. To je logika symptomatické. Nebo mohu z 61 letých také dělat generální ředitele. No, to vám teda gratuluju. Když 40-leté, 50-leté chci dostat do vyšších manažerských pozic, a pak tam dá mobilitu, pak transfer je teda nezbytným nástrojem. A pak se může stát, že po změně komise nový předseda komise má jiné stěžejní body, jiné priority, které personálně, te personal, personalizuje také na základě transferu. No to existuje i v každé národní vládě. Já tady zmíním Německo. No vemte si ministra kanclerského úřadu. Jak se stane člověk ministrem kanclerského úřadu? jak se člověk stane státním tajemníkem, šéfem ministerstva bez absolutně bez zásahu německého spolkového sněmu. Jenom díky tomu, že má důvěru kancléře, kancléřky nebo ministra. A já se domnívám, že nejdůležitější úřední komise, komise, eh, která se nazývá politickou komisí za potlesku Evropského parlamentu, že tento nejvyšší úředník musí mít především důvěru šéfa komise a že ho musí navrhnout tento. A ne jako ředitel archivu v nějakém postupu, že by se to mělo rozhodovat nějakým výběrovým řízením. Já jsem tady ještě nikdy neslyšel. Existují přítomní, kteří mají vliv v členských státech. Při výběru nejužšího úředníka vládního šéfa v Madridu, ve Stuttgartu, v Římě kladli důraz na taková kritéria, která tady akademicky předvádí studie. A když potom generální, když se má spolupůsobit při tom volení generálního tajemníka na základě jakého práva, prosím pěkně? musí se osvědčit na komisi ve své práci, ale stejně tak jako práci generálního tajemníka hodnotíte vy a většinou na tom spolu, spolu rozhodují ty největší frakce, no tak potom musí generální tajemník byl samozřejmě by šéfem komise a mít jeho důvěru. Já se chci zavázat ke konstatováním, že když považuji nějaké studie za smysluplné, tak to dělám. Ne právně, ale fakticky. Ne právně eh, platí jistě určité výjimky. Ostatně řeknu Evropskému parlamentu také, proč nechci otevřít tady to téma, protože by existovali hardlineři z jiných členských států, které by navrhovali krácení počtu pracovníků. A poté, co jsme o 5% eh, krátili počet personálu, tak má jsme dosáhli určité stability jak v parlamentu, tak na komisi. A proto v současné době i když by vždycky existovaly důvody pro modernizaci, ale já to nechci otvírat. A v tomto služebním řádu stojí, že obsazování funkcí podle článku 29 a nebo rovno, nebo, nebo podle článku 7, to tady je. A tak to taky chápu. Neexistují-li žádné skutečně důvody proti publikaci veře, veřejnému vypsání obsazení té pozice, prosím. A transfer s odůvodněním. To můžete klidně dát do zápisu. Ale musí to být věc té které instituce. Musí rada, komise a jiné instituce. Já si myslím, že komise ani v kauze Selmayr ani obecně nikdy nezneužívala své právo při spolurozhodování v těchto otázkách. Děkujeme, pane komisaři. Já bych k tomu přece jenom doplnila několik vět. Už více než rok se hádáme o některých otázkách, tak myslím, že by to bylo slabé, kdybychom se dnes nehádali dále. Článek 4 vypsání řádného postupu, článek 29, transfer, to je výjimka. A ta výjimka se zakládá na určitých případech, eh, existují k tomu i judikáty a myslím si, že tedy zde to není založené na rovnocenosti. Já zde chci také kriticky konstatovat, tento výbor a tento parlament respektuje autonomii instituce, institucí alespoň většinou, i když něco těch usneseních je, co se mi tam také úplně nelíbí, ale autonomie institucí prostě předpokládá, že služební řád platí. No a ve služebním řádu není stanovená specifická separátní procedura pro generální tajemníka. Není tam nějaká zvláštní výjimečná procedura. Je to prostě Eh, úředník jako každý jiný a pokud by jim nebyl, tak bychom to tam takto neměli napsané a neřešili bychom tento problém. Takže Myslím, že nemusíme zde dělat výjimky nebo něco dělat specificky pro tuto funkci, ale já myslím, že ti ostatní úředníci jsou pro mě vlastně důležitější, je jich více a mají tam větší možnosti kariérního postupu. Neřekl jste něco o kabinetech a kabinetní posty a kariérních úředníků. My jsme vás vyzvali, abyste to stáhli v tom našem usnesení. To by bylo pěkné, kdybyste se k tomu také vyjadřil, protože to k celé té záležitosti také nutně patří. A já zde nechci hájit pana Blomajera, on se určitě mnohem lépe může hájit sám. Ale odhalení té otázky i to, co my jsme vlastně vydolovali na povrch, co se týče těch postupů a procesů, tak eh, to bylo zajímavé, protože to ukázalo, že opravdu se tam vlastně využívá to právo až na hranici svých možností a někde je tato hranice i překračována. A v otázce mobility chci říci, že tento parlament není žávý fanoušek mobility, ale když dva třeba jsou mobilní a dva nejsou mobilní a ty jedni jsou prodlouženi, tak je tu otázka, proč je učiněna výjimka. Pravidlo je jasné, ale nebyly nám jasné ty výjimky. A vlastně do dneška o nich občas diskutujeme. Je to nesmírně komplikované téma a já bych byla proto, abychom o tématu diskutovali v těch aspektech, než o něm diskuta lze. Nyní bych se věnovala eh, stav komity Evropského parlamentu. Máme zde pana Vilse a dávám mu tímto slovo. Děkuji, eh, přeji vám všem eh, dobrý večer. Jménem eh, personálního výboru Evropského parlamentu vám děkuji za eh, poznám, eh, pozvání. Všichni si pamatujeme na Selmayr Gate. Všichni jsme cítili její do, dopad všude v Bruselu, v kuloárech i ve veřejnosti. Všichni litujeme toho dopadu. Evropský parlament se správně tímto, hm, k tomuto poslav, postavil a požádal komisi o reakci a o změny už v hm, minulém roce v Dubnu. Homuzbanka správně eh, prošetřila ten proces a našla několik eh, problémů eh, při jmenování pana Silmajera. Celá ta nominační procedura nebyla transparentní a byla celá taková pofiderní. Když se tak díváme, jak se komise vykrucuje, tak máme takový pocit určitého zadosti učení, nebo bychom mohli říct z anglicky Schadenfreude, Prostě e, Evropský parlament e, nemůže e, si dovolit říkat, dělejte to tak, jak to říkám, a ne tak, jak to dělám, protože u nás výběr se předem eh, eh, dohoduje eh, za zavřenými dveřmi a to velmi často. Dokonce generální ředitele a tím podřízení se dohadují v takových stinných dílech za dveřmi. Něco ještě neuscho, na něčem ještě neuschnul inkoust a už se jedná o něčem dalším. Já tady reprezentuji personální výbor parlamentu, takže na to se eh, zaměřím. V minulých eh, letech jsme byli svědky eh, zásadního nárůstu podstatných teda, počtu žen v manažerských pozicích v parlamentu. Vítáme to a podporujeme to. Je to ukázkou toho, že s politickou podporou lze dosáhnout let čeho. Ovšem eh, v eh, posledním desetiletí eh, došlo k zásadní ztrátě důvěru v naše interní procedury. U 75% se už předem ví podle našich průzkumů, kdo pozici dostane. Teď se zase dolaďuje poslední balíček největších Eh, nejvyšších eh, eh, pozic. Parlament kolikrát externě vypisuje nějaké pozice, ale často se to potom dostane, rozdá v interně, dává se to v různým členům kabinetu. Řada těch kolegů jsou skvělí manažeři, ano, ale o to tady nejde tady politické cenovky a, v nějaké kuloární díly, to není nezávislá mm, občanská, tedy e, e, veřejná služba, jak ji otci zakladatelé mysleli v 50. letech. E, je to také v nesouladu se články 27 a 45 personálního nařízení, kde se hovoří, že se bude vybírat podle výkonnosti a schopnosti Eh, a také to porušuje náš eh, etický eh, kodex a povinnost zůstat nezávislý. Nepotřebujeme vám říkat, jaká to přináší nebezpečí, pokud je o demotivaci schopných úředníků, možné zastrašování, stres, konflikt a otázky vyhoření, pokud je o nedostatek důvěryhodnosti naší instituce a také pokud je o poslance, kteří nedostatek dostávají eh, tu, eh, ty služby nejvyšší kvality, které eh, opravně očekávají od parlamentní administrativy. Takže co chceme? Chceme tu nejkvalitnější, nejtransparentnější a nejvíce nestranou evropskou veřejnou službu s nejvyššími standardy tak, aby eh, nabízela ty nejlepší služby všem poslancům a evropským občanům. Konkrétně eh, žádáme eh, po administrativě parlamentu, aby revidovala svá pravidla, pokud jde o jmenování do vysokých funkcí, tak jak potom parlament volal v rezoluci o Selmajerovi. Za prvé, žádné balíčky Eh, zveřejněte každou pozici, jakmile se uprázdní. Za druhé, hm, v zájmu eh, transparentnosti zástupci eh, zaměstnanců musí být v hm, poradním výboru pro jmenování, který vede interview a doporučuje tyto hm, vysoce postavené úředníky. To bylo Příslušně to bylo vyloženě obsaženo v tom eh, v usnesení o Samajerovi. Také podporujeme eh, doporučení eh, studie, pokud jde o rozšíření členství v poradním výboru. Za třetí parlament by měl ty vysoké pozice externě vypisovat jenom pokud to bude Eh, pokud to bude eh, mm, eh, náležitě podložené. Nemůžeme uvést žádný příklad, ve kterém by někdo jmenovaný externě už nebyl býval členem, už býval nebyl zaměstnancem. Dále. Pokud myslíme vážně eh, to, eh, že chceme získat ty nejlepší lidi, tak bychom měli nechat eh, dostatečný prostor externím kandidátům, aby, zjistili, aby se zjistili takže bychom to měli mm, co nejextenzivněji Eh, publikovat například na LinkedInu a, a nejenom eh, v eh, úředním věstníku s velice, velice krátkou lhůtou. Navíc ten výběrový proces, pohovory by se měly zaměřovat na mm, Eh, by měly být mnohem eh, náročnější a zaměřovat se konkrétně na technické eh, znalosti nezbytné pro danou pozici. Je těžké, že by se v soukromé firmě v nejvyšší pozice obsazovaly na základě 30-minutového interview o obecných otázkách. Také bychom byli rádi, aby se zlepšil sociální dialog v parlamentu ke prospěchu nás všech. Proto se personální výbor eh, nebo eh, zve na, eh, v zasedání Běra, kdykoliv se probírá personální politika, také bychom byli rádi, aby byli dva místopředsedové, kteří by se zabývali personálními otázkami a sociálním dialogem. A zároveň a závěrem mm, vyzýváme generálního tajemníka, aby zajistil mnohem rozsáhlejší a častější dialog se zaměstnanci nebo se zástupci zaměstnanců, než je tomu teď. Takže teď vyzýváme pro, ke změně pravidel, ale ještě spíše chceme změnu mentality a při přístupu. Eh, velice eh, doufáme, eh, že tady budeme mít skutečné angažma ze strany předsednictva politických skupin i generálního tajemníka. V tomto kontextu doufám ještě jednou v podporu Jury a Kontu Zaměstnanci Evropského parlamentu a poslanci Evropského parlamentu sdílí eh, cíle v tomto ohledu. Eh, více než eh, rádi budeme spolupracovat s našimi orgány k zajištění těchto změn. Jsem si jistý, že takto můžeme dosáhnout v, na evropské veřejné služby založené na, na zásluhách a transparentnosti. Hmm. To zaslouží moji kolegové, zaslouží si to poslanci i občané od evropských institucí institucí v tuto klíčovou chvíli v historii Evropy. Děkuji a teď dostává slovo pan Jakona, předseda personálního výboru komise, také na pět minut. Bonsoir. Krásný dobrý večer, drazí kolegové, drazí poslanci Evropského parlamentu, pane Svobodo, paní Gresle, pane Gebrandy. Ve jménu personálního výboru komise vám děkuji za pozvání, abychom se účastnili diskusy na základě studie o prostupech jmenování v evropských institucích. 33 tisíc zaměstnanců komise pracují v osmi generálních služebních odděleních, 19 politických generálních ředitelstvích, 11 interních službách, pěti generálních ředitelstvích, agenturách eh, pro zahraniční vztahy a šesti výkonných agenturách. Většina z nich ve 40 místech Evropské unie a 140 mimo území unie. I my chceme, aby došlo k jmenování vysokých úředníků, kteří budou kompetentní, nezávislí to a proto sdílíme mm, obavy našich kolegů personálního výboru parlamentu, protože chceme mít angažované úředníky, kompetentní, kteří budou základním zdrojem pro vysokou funkci naší veřejné služby. Důvěryhodnost a věrohodnost naší veřejné funkce musí být nezávislá, kompetentní, permanentní, Kapacita naší práce, našich postup, postupy musí být transparentní, koherentní, pertinentní na základě právní jistoty. A důležitá je také rovnost šanci, jak řekl můj kolega. Můžeme dosáhnout naše cíle, když se spojí upřímné úsilí politické a administrativní úrovně. Když se podíváme mm, na určité právní aspekty jmenování, musíme konstatovat, že takřka ve všech veřejných institucích došlo v průběhu doby k politizaci, která během doby vzrostla. Vidíme tedy, že se tady začíná rozvíjet taková koncepce v uvozovkách klienta, ale to nese sebou riziko, že se klient stane králem, zatímco my bychom měli dělat vše pro naše v uvozovkách uživatele, protože těm jsou určeny všechny naše politické akce. Co se týče jmenovacích, pardon, postupu jmenování, eh, Nástrojem jsou články 7 a 29. My se domníváme, že článek 29 by měl zůstat hm, zcela základním nástrojem. Článek 7 by měl zůstat pouze alternativou, kterou je třeba odůvodnit na každý pád. Tyto články jsou nesmírně důležité pro dobré fungování našich institucí. E, protože samozřejmě tady platí heslo One size does not fill all. E, je nezbytné, aby tyto články byly vždy správně odůvodněny při veškerých jmenováních. Nezávislost výběrové komise a její a transparentnost všech postupů musí být podmínkou. Eh, co se týče práva na mobilitu, eh, tady je třeba využívat potenciálu rovněž <clears throat> poradenských orgánů je možné zajistit expertízu výběrové komise, posílit kontrolu, nezávislou kontrolu na základě zkoumání i ustanovení eh, o možném konfliktu zájmu. Můžeme postoupit i v roli Evropského parlamentu při slyšeních při jmenování generálních ředitelů a zcela jistě pro jmenování generálního tajemníka, stejně tak, jako se to dělá pro kolegium. Děkuji vám za vaši pozornost a děkuji také tlumočníkům. Děkuji vám. Thank you very much. Uh, Now... Děkuji. Nyní jsme skoro na konci seznamu řečníků, ale ještě zde bude řečník za administrativu parlamentu. Máme zde také zástupce komise pozvaného, který ale pozvání odmítl, takže slovo má kolega Kristian Knucen, generální ředitel lidských zdrojů v Evropském parlamentu. Máte slovo na 10 minut. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, já jsem byl pozván vzhledem k těm poznámkám ve zprávě, které se týkají zvláště tedy náborových postupů v Evropském parlamentu. Omezím své vystoupení na své zkušenosti z posledních asi dvou let, kdy jsem tedy vedl DG personel. Za toto období došlo k eh, jmenování na pozici generálních ředitelů a ředitelů, ale nikoli generálního tajemníka nebo zástupce generálního tajemníka. Takže já budu hovořit o případech, kde vlastně není podobnost eh, eh, s generálním tajemníkem komise, což bylo ale vlastně hlavní téma dané studie. Bez ohledu na to, zda kritika týkající se jmenování generálního tajemníka komise je či není oprávněná. Je jasné, že diskuse vedly k tomu, že se zvýšila pozornost věnování věnování do vysokých e, funkcí uvnitř Evropského parlamentu. A proto u těch postupů na e, jmenování vysokých e, funkcí v posledním roce předseda rozhodl mít co největší výběr, to znamená publikace interní, i externí, i interinstitucionální. Uvedu několik čísel. Za rok 2018 jsme měli vypsaných 9 pozic ředitelů. V průměru se objevilo 140 přihlášek, tedy 7 eh, až 24 kandidátů na pozici. Dvě třetiny z nich byly muži, jedna třetina byly ženy. Provedli jsme pohovory s více než jednou třetinou kandidátů, 21 se jich dostalo na shortlist a na této úrovni shortlistu bylo 10 eh, mužských a 11 ženských kandidátů. A eh, Viro tedy mělo většinou možnost si vybrat ze dvou kandidátů, většinou z muže a ženy, a někdy těch kandidátů bylo i více než dva. A Nakonec eh, eh, byro eh, vybralo z toho shortlistu a například bylo tady, a nakonec bylo jmenováno pět mužů a čtyři ženy. Bylo šest jmenování a ta čísla jsou podobná. 15 uchazečů na pozici, dvě třetiny muži, jedna třetina ženy. Mezi kandidáty 43 interview, 14 na shortlistu pro byru, eh, stejný poměr mužů a žen. A když dnes byro rozhodovalo, tak opět mělo no, alespoň dva eh, na pozici, někdy i tři kandidáty. A nakonec byro jmenovalo tři muže a tři ženy do vysokých manažerských pozic. Kritika, která se objevila vůči jmenování do vysokých pozic v Evropském parlamentu v rámci té studie i v rámci Evropského parlamentu se týká tří témat. Nedostatečná transparentnost, výběr postupu a předvídatelnost výsledku. Co se týče nedostatečné transparentnosti, je třeba poznamenat, že zde jsou přirozené limity transparentnosti náborového postupu, protože kandidáti mají právo předpokládat důvěrné nakládání s jejich eh, přihláškou na danou pozici. Transparentnost by se tedy měla eh, týkat postupu a ne individuálních eh, případů. Jde tady tedy o rozhodování o postupu, zveřejnění, předvýběr kandidátů, pohovor s kandidátů, návrhy byra a rozhodnutí byra. Jak už zde zaznělo, Rozhodnutí o postupu většinou vedlo k co nejširšímu vypsání pozic v rámci parlamentu u ostatních institucí i externě v věstníku. V poradním orgánu je generální tajemník, jeho zástupce, a e, generální ředitel personel a dva další e, generální ředitele. Potom se do této eh, komise přidá eh, příslušný generální ředitel, pokud už té komise není. To znamená, že většinou ehm, ten poradní výbor má šest eh, členů, což je téměř polovina toho týmu nejvyššího vedení. Abychom se postarali o to, že byro bude mít výběr, tedy politicky reprezentativně zodpovědný orgán, Eh, si má, může opravdu vybrat a rozhodne na základě eh, výběru. To tady považuji za transparentní postup. Také zaznělo, zaznívá to i v té studii, že externí prvek, například takzvaný nezávislý orgán, by se měl do této procedury zapojit. To by mohlo vést v některých případech k tomu, že lépe poznáme některé kandidáty. Na druhou stranu nevím, jak by nezávislý orgán, který se nezodpovídá politicky ani jinak, může přispět k zvýšení transparentnosti celého postupu. Co se týče výběru postupu, tak k tomu následující. Bylo výrazně kritizováno, že se v některých případech používá externí Eh, vypsání, nebo přesto, že bylo externě vypsány pozice, tak nakonec byl vybrán interní kandidát. Jedna z výzev, kterou máme při řízení zdrojů v evropských institucích, spočívá v tom, že náš eh, systém dává výrazně přednost kolegům, kteří jsou na nabráni v mladém věku a potom v průběhu své kraje se trvávají v institucích. A externí studie ukázala, že mm, ten externí návod by se měl činit na nižší úrovni než u těch nejvyšších úředníků. A ovšem i ta možnost externích zájemců e, zde dělat svoji kariéru by znamenala také přínos pro tuto instituci v podobě jejich dosavadních zkušeností, které mají odjenut. A tyto zkušenosti často bývají velice cené a bývá to takový závan čerstvého vzduchu zvenčí. Kdybychom neužíva, nevyužívali eh, externího vy, eh, vypsání eh, pozic, tak někteří kolegové by v určitém věku nemohli ani dosáhnout určitých pozic, protože například Kdybychom takto nevypsali mm, externí výběrová řízení, tak bychom zde ve nejvyšších pozicích neměli zástupce nových členských států. No a nakonec eh, předvídatelnost. Kdo se do funkce dostane, jak zde zmínil zástupce stav komitý. Protože ten člověk, který eh, asi se stane eh, tím vybraným kandidátem, je možná i ten člověk, který má ty nejlepší zkušenosti této oblasti a někdo, kdo už úspěšně zastával určitou funkci, je třeba je potvrzen v dané funkci, anebo ten nejvyšší generální ředitel se nebo eh, ředitel oddělení se stane ředitelem DG, asi není úplně překvapení. Já si myslím tedy, že ten dosavadní postup, který zde máme a používáme za poslední roky, je výrazně v souladu s požadavky, které lze klást na této postupy. Děkuji vám za pozornost. Ano, děkujeme. Nyní tedy diskuse, kolegové se mohou ptát a slova kolegyně Ayala Sender. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát za veškeré informace. Děkuji i panu komisaři Oettingerovi za to, že přišel na toto slyšení. Děkuji také zástupcům personálních výborů, jak Evropského parlamentu, tak komise. Domnívám se, že v tomto případě na základě studií, kterou jsem si nemohla ještě podrobně prostudovat, Souhlasím s tím, co někteří tady řekli, a to je ta skutečnost, že prostě tady je domněnka, že s lidmi, kteří by přicházeli zvenku, se situace zlepší. Já tedy nejsem o tom přesvědčena, že by, když přijdou osoby zvenčí, tak se zlepší situace. Naopak si myslím, že je nutné využívat kapacitu personálu za spolupůsobení parlamentu a tak dále, aby se mohlo zabránit určit vzniku určitého malého výboru, kde by se o všech jmenovaních rozhodovalo. Ale ráda bych se zeptala odpovědného eh, ředitele parlamentu, eh, jak to vypadá se jmenováním. Ano, šéf eh, jmenuje svého kolegu, ale já chci vědět, zda také dochází ke jmenování od zdola nahoru. Zda tedy úředníci, kteří jsou pod rozhodováním jednoho ředitele či jedné ředitelky, také mohou jmenovat své šéfy. Já si myslím, že to by byl zdravý postup, který na začátku může vyvolat určitou konfuzi, ale potom by mohl prospět panu komisaři Ettingerovi bych chtěla říci, že potřebujeme, aby veřejná administrativa evropská byla věrohodná. Když tady máme tu kauzu generálního tajemníka a přidružená jmenování, protože já jsem vždycky říkala, že problém nebyl jenom to jmenování generálního tajemníka komise, ale také dalších že vlastně teď tady e, trpíme na základě těchto jmenování. Mm, a nejenom jako dělat to, ale aby se to také tak jevilo. Do roku 2023 je třeba zachovat mm, služební řád. Hmm, také jsem přesvědčen o tom, že by se neměl měnit. Podívejte se, jak třeba tram ta ohrožuje administrativu, eh, tak eh, furt je třeba, abychom připomněli těm, kteří chtějí něco měnit, že eh, také je třeba zachránit tu administrativu, která v případě, že se někdo takový jako Trump objeví, bude moci zachránit situace. Prostě mm, mm, máme tedy služební řád, mutatis mutandis, to, o čem jsme hovořili, jistě se to mohlo udělat lépe v tom rozhodovacím procesu při jmenování. Už jsme to říkali více než jedenkrát. Generální tajemník je šéf celé administrativy a proto by měl sjednocovat všechny významné aspekty, aby měl důvěru. Je to 30 tisíc osob, a kteří eh, s zděšením viděli, k jakému tedy postupu tady docházelo, že to vůbec nebylo transparentní, naopak se to zachr- zakrývalo, dělo se to v tajnosti, ale to samozřejmě oni o tom vykládají ve svých rodinách a tak dále. A tento parlament eh, usnesení v souvislosti s absolutoriem, tam jsme řekli naprosto jasně, že se nám nelíbilo za prvé, jakým způsobem byl zvolen generální tajemník a za druhé také, jakým způsobem komise ve svých eh, odpovědích pro eh, ospravedlnění této volby šla nad rámec toho, co je respektování služebního řádu. Domnívám se, pane Ettingere, my tady jsme přeci proto, abychom si navzájem pomáhali. Parlament, rada i komise, protože to, co chceme, a navíc ještě teď před evropskými volbami, a to, co přijde potom, bude obtížné a komplikované. My chceme, aby administrativa byla klidná, hrdá sama na sebe, aby zabezpečila, že rozhodnutí, ke kterým bude docházet a která jsou obtížná, a toto bylo jedno z nich, aby ne, nesly žádný stín toho, eh, jakým způsobem dochází ke jmenování. Říkám, sledovala jsem všechno, co komise dělala i v otázce Brexitu. Mám tedy otázky, zda jsme to dělali dostatečně dobře, zejména při jmenování generálního tajemníka. Jedná se o důvěryhodnost, věrohodnost jedna, jedná se o to, abychom si navzájem pomáhali. Jsme schopni toho, už jsme to prokázali. Vlastní administrativa, vidíme, že máme dobrou administrativu, jsou dobré, spolupracují s jinými veřejnými administrativami ve světě je špatné rozhodovat v balíčcích. Souhlasím s tím, co říká studie. Eh, různé funkce ženy, muži pro stejnou funkci, ano, a také je třeba skutečně velkou transparentnost. A kromě toho musí samozřejmě generální tajemník vzejít na základě odpově- eh, jak si důvěry, ale nemůže to být jenom důvěra někoho ale měla by to být důvěra všech. Mě vždycky šokovalo, že komisaři či komisařky přicházejí a mají generální ředitelové, které, ředitele, kteří někdy pracovali i proti ním. Když budeme sledovat vaši logiku, že to má být tedy generální tajemník, který bude mít důvěru, eh, tak dobře, jakým způsobem Ehm, protože podívejme se ehm, na vlády. Ministři mají odborné ehm, náměstky, ale mají také úřední náměstky. Je třeba mít tedy dobrou administrativu i dobré politické vedení. Kolegy de Jong, bitte. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, začal eh, v eh, pořadí těch jednotlivých příspěvků. A, každopádně děkuji eh, mnohokrát eh, za to, co říkal pan Blomajer, tak ho dlouho známe, už dlouho slíží Eh, slouží komisi a myslím si, že je opravdu špatné, eh, že pan komisař říká, že ta studie není objektivní a eh, že zde nebylo přijato stanovisko komise. Je to hloupé, protože komise také jako jediná zastává toto stanovisko. Parlament se k tomu postavil jinak, ombudsmanka se k tomu postavila jinak, média se k tomu postavila jinak. Jste tady úplně sami. A najednou říkáte, že to není eh, objektivní, protože eh, to nevedla komise, to si myslím, že je opravdu hloupé a že to eh, nepřispívá k té studii. K té studii se zeptám pana Blomajera. On se zabýval jednotlivými členskými státy a, a mm, rozdílem v kultuře já jsem eh, ze země, kde nemáme politické kabinety. Minister eh, má maximálně jednoho, slovy jednoho poradce a zbytek jsou úředníci v řádné veřejné službě. A vždycky, eh, myslím, že z francouzské kultury to pochází, možná, že i z německé kultury, tam se pracuje s těmi kabinety, ale nevidím to i jako problém. Máte tedy kabinet, který, který potom opustí po určitou dobu ten, po vaší období ten úřad a, a musíte k němu přihlížet. Jestli ten celý systém nevede trošku eh, k eh, politickému nebo eh, kvazi politickému jmenování do funkcí. Potom ta myšlenka, že bychom neměli zasahovat do vnitřní organizace komise a že komise, eh, že se to týká jenom eh, komise eh, samotné, to je, myslím, velice špatný signál, protože jestli je tady, jestli se jedna věc hodně nepodařila při jmenování generálního tajemníka, tak je to právě ta arogance, která zářila z komise předem, ale i potom v médiích. Eh, pokud eh, se nebudete vůbec eh, snažit tohleto řešit sami. Já si myslím, že to je velká chyba. A já za druhé Eh, že o tohle tady opravdu jde. Jde tady o tu odpovědnost evropských komisařů vůči eh, nám, to říká pan komisař sám také. Evropský komisař eh, zodpovídá také za vnitřní řízení, pokud jde o personální otázky. Takže přes pane komisaře musíme si být jistí, že se tady zájmy Evropské unie nepoškozují touto vnitřní politikou. A já si proto myslím, že toto je věc i Evropského parlamentu. A potom ta vaše eh, eh, eh, stanovisko, že nechcete měnit personální řád, tak samozřejmě proto lze nalézt argumenty a, a je to také v kompetenci tohleto kolegů z jury, ale já si myslím, že je chyba argumentovat, no musela by tady potom být Eh, většina, a to je v demokracii, pokud je tady většina členských států, že se myslí, že je třeba eh, eh, škrtat, no tak se o tom musí mluvit. Na tom není nic špatného a potom komise nemůže mít pravdu a členské státy ne, že budou mít pravdu. Na druhou stranu není třeba Eh, mm, se eh, utíkat, když eh, nastane důvod přehodnotit to personální nařízení. A potom podívejte se na ten zmatek s výkladem určitých článků je třeba zajistit větší právní jistotu tím, že předejmete ten výklad. Máme tady materiál právní služby a já si dokážu představit, že to by byl eh, docela dobrý úkol pro ně, aby eh, konkrétnější výklad vypracovali. Pokud eh, jmenování generálního tajemníka tam vás chápu, pane komisaři, říkáte, že to nesmí být politická funkce, ale tak potom je teda divné, že Eh, že eh, přistoupíte na slyšení eh, s parlamentem o této věci. Tady bych vás odkázal na tu studii. Pokud je o Evropský parlament samotný, tak tady souhlasím se všemi doporučeními personálního výboru a dodal bych k tomu, že aktivní zapojení zástupce personálního výboru při jmenování na vysoká místa v parlamentu musí být zaručeno a, a není tomu zatím tak a je třeba říct generálnímu tajemníkovi, eh, že eh, se nesmí eh, napínat ty vztahy s personálním výborem, mm, tak to nesmí být. Je třeba mu naslouchat a tohle tímto se musíme zabývat, tak abychom se vyhnuli problémům před těmi politickými jmenováními do budoucna. Kolega Salafranka, děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, na, jsme tady na posledním zasedání výbory kontrolu pro rozpočet a účastníme se výba, významné diskuse. Je důležité hovořit o vyhrazení kompetencí mezi institucemi. Je jasně, že na základě eh, smluv podléhá komise kontrol evropského poslance. Přichází komisaře na hearingy naslyšení, promiňte, e, výbor pro kontrolu rozpočtu navrhuje usnesení, tak jak to bylo v případě jmenování generálního tajemníka a máme také kompetence při udělování absolutoria. A paní předsedkyně, víte velice dobře, že instituce musí mít také jasnou autonomii při jmenování svých úředníků podle služebního řádu. Toto je významná diskuse. Pan komisař to řekl, může prezident Francie eh, jmenovat generálního tajemníka vlády, může to udělat nějaký premiér v nějaké jiné zemi. jasné, že je tady třeba držet se určitých pravidel. A já jsem si přečetl studii, kde se praví, že právní rámec je velice eh, precizní, co se týče pravidel, ale že tato pravidla musí být koherentnější ve jejich aplikaci, v jejich aplikování. První reflexe mě vede k tomu, že bych rád věděl, zda tyto návrhy by se se mají aplikovat pouze na jmenování generálního tajemníka komise anebo na všechny vysoké manažerské funkce ve všech evropských institucích. Komise ukázala svůj nesouhlas v mnoha případech se jmenováními, ke kterým došlo v našem vlastním parlamentu. Takže důležité je, abychom si uvědomili, že eh, když dojde k tomuto nesouhlasu při jmenování v rámci institucích, že by se mělo jít před Evropský soud, před Evropský soudní dvůr. A je důležité, aby tady byl nějaký zvláštní zájem No, tak, jak se to zdá být v tom případě něk- těch několika jmenování a pakliže ne, jakým způsobem mobilizovat tuto možnost jít před Evropský soudní dvůr eh, eh, na základě evropského ombudsmana, tak jak, který tady také mm, napsal určitá doporučení. Neměli bychom frustrovat očekávání úředníků, kteří často mají za sebou záslužnou kariéru a najednou vidí, že předběhl někdo, eh, kdo přišel na základě politického rozhodnutí, na základě zájmu určitých politických skupin tohoto Evropského parlamentu. Mm, to, to, je všechno velice zajímavé a myslím si, že tato záležitost si vyžaduje hlubokou reflexi a domnívám se, a to by mělo být být naším objektivním sílem. To, co řekla paní Ajala, že bychom měli ještě větší zájem udělovat skutečně veřejné administrativně a měli bychom zabránit jakýmkoliv manipulacím, abychom eh, skutečně udělali všechno pro to, aby veřejná služba a veřejná administrativa měla jak tedy dobrou pověst, tak aby měla také angažované úředníky. Teď jakým způsobem to udělat? Modifikovat služební řád, to je velice komplikované, ale mohli bychom vytvořit nějaký společný etický kodex mezi všemi institucemi, který by měl zohlednit eh, společné zájmy, abychom mohli lépe vylepšit proces jich jmenování úředníků do těch vyšších funkcí. Děkuji. Blomajer das Wort. Tím dostává pan Blomajer slovo jako první. Děkuji. Tak, několik věcí. Možná na úvod. Z reakce na komisaře Oettingera jsme zklamáni tím, že se vám tak nelíbí ta studie, to nebyl náš cíl. Cílem bylo mít zde vyváženou diskusi různých argumentů a já si myslím, že ji v studii činíme. A mně se velice líbilo, co řekla paní Ayla Sender o tom vzájemném pomáhání si. A rád bych toto býval řekl při úvodu do té studie, ale přesně o to nám šlo porovnat postupy v různých členských státech i organizacích. Eh, s ohledem na to, že jsme zde eh, narazili, nebo úřad ombudsmana narazil na tyto problémy, tak jsou eh, zde možnosti, jak postupovat dále. Vy jste to sama řekla, že je možné jít dále, rozvíjet to a v to jsme také doufali. Trochu mě zklamalo to, že komise tím způsobem osočuje autory studie, že se málo ptali a málo interagovali. Když jsme se žádali komisi, aby s námi interagovala, aby s námi diskusovala o těchto záležitostech, tak nám vždy odpovídali, přečtete si odpovědi, které už jsme poslali do Evropského parlamentu. Tečka. A teď říkáte, že byste rád byl v kontaktu s autory. Ano, my rádi zareagujeme na Eh, tento váš požadavek a skontaktujeme vás s eh, autorem toho právního aspektu té zprávy, uvidíme, čeho se dobereme. Dále, co zde zaznělo od kolegů, pan De Jong. Děkuji za vaši otázku. Můžu stručně zareagovat. Ta role kabinetu, tu jsme neřešili, tu jsme vyňali a odborník někde eh, ve studii uvádí, že toho lituje, protože i z hlediska srovnání, protože ty kabinety hrají i důležitou roli v různých členských státech, a všem rámec studie byl omezený, takže jsme neměli čas zabývat se i tímto aspektem. Možná ještě obecněji, co se týče srovnávání, tak Jistě je to určitá slabina této studie. Chápeme, že jsou zde různé uh, ústavní tradice, tradice správního práva a dalších rámců v jednotlivých státech. Takže to porovnání může jít jenom do určité míry v určitých oblastech, které by také byly eh, v zájmu těch eh, reformních úsilí v rámci institucí, ale je tu otázka, jestli ty zkušenosti z jiných kontextů lze skutečně přenést do evropských institucí. Potom další obecnější věc, na kterou jsme se snažili eh, poukázat ve studii, my netvrdíme, že máme prostě patent na rozum a známe ty nejlepší postupy ze všech členských států a organizací. Poukazovali jsme na to, že jsou zde mm, omezené doklady efektivnosti a proto je třeba eh, s těmi eh, poznatky pečlivě zacházet. Eh, spíš šlo o to poukázat na určité možné oblasti a příklady, a příklady, jak je to zařízené v určitých institucích, které by nám mohly také v něčem být napomocné. Potom pan Salafranka se ptal na možnost reagovat na ty případy eh, těch špatných, nesprávných eh, úředních postupů a eh, právního postupu. Naše autorka právnička to pečlivě diskutuje a stávající judikatura v podstatě naznačuje, že pouze pokud je tam prostě nějaký ten individuální prvek, tak pak ano, Samozřejmě, kdyby se mě třeba osobně eh, dotkla, mm, dotkl nesprávný úřední postup, tak eh, samozřejmě to, co uvedla umocmanka, by bylo užitečné, ale potom bych jako krok učinil to, že bych si najal právníka a šel s tím k soudu. Tak to je asi vše, co bych tomu momentálně řekl. Děkuji. Děkuji, není. Pán Lebreton, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl krátce zareagovat na to, co jsem slyšel. Nejprve, toto zasedání bylo výbornou myšlenkou, eh, protože je to i ctí Evropského parlamentu, ale já si myslím, že tady je opravdová aféra Selmayer. Já si myslím, že generální tajemník komise byl jmenován za ilegálních podmínek a nejsi jen jediný, který si to myslí. Eh, mohou konstatovat, že i paní Eh, evropská ombudsmantka má velké pochyby v této oblasti. Afera Selmajera tady vyjevuje obecnější problém, jak to už také řekl zástupce personálního výboru. Je tady určitá zvyklost politizace, pokročující politizace při jmenování lidí do funkcí. To není izolovaný problém, ale podle mého to není výmluva Domnívám se, že zásluhou tohoto zasedání je také, že je třeba hledat řešení, které by se mohly zdát být dobré, upřednostňovat transparentnost prázdných míst, to by se mělo dělat systematicky, stejně tak prodloužit panel těch, kteří se účastní jmenování do funkcí to navrhla studie. Já si myslím, že to je dobrá věc. Potom tady máme tento problém nominací, externích jmenování tedy, které hm, slouží k přeskakování těch interních zájemců, ale já si myslím, že na základě dobrých pravidel byl šlo čelit i tomuto nebezpečí. Ale chci se vrátit k aféře Selmayr, i když někdo tady řekl, že to je pouze špička ledovce, je to velice viditelná špička ledovce, protože místo generálního sekretáře komise to není jen tak něco. To je něco, co vám dává největší moc v Evropské unii. Je to velice exponovaná funkce a nechápu pana komisaře Oettingera, když řekl, že to zajímá možná tak akorát tři tisíce občanů a že to vůbec nesouvisí s věrohodností s Evropskou unii. To naopak velmi souvisí a není to jenom tři tisíce oblastí francouzský tisk například. Eh, tady se o tom hodně hovořilo a dokonce velice známé francouzské noviny předložily hypotézu, že sebevražda italské úřednice, která pracuje v právním servisu komise, by mohla souviset s tímto jmenováním, s tímto člověkem a to je prostě nesmírně závažná věc. Pane komisaři, mohli si to dovolit, vy se tedy do těch věcí pouštíte velice nešťastným způsobem. Eh, celý věc se zděsil k tomu, co se stalo na komisi, alespoň tedy lidé ve Francii. Já tady reprezentuji politickou skupinu, eh, která má velkou nedůvěru v komisi v Bruselu. Vy to víte velice dobře, ale vy jste neudělal nic, abyste můj názor změnil. No skutečně tato aféra, to mi vstávají chlupy tedy na hlavě, na vlasy na hlavě, promiňte. Mm, a já si myslím, že je je třeba nahradit bruselskou komisí odborným sekretariátem, který vůbec nebude mít žádnou právní moc a že by bylo třeba zachovat jenom instituce jako je Rada Evropský parlament. Já bych vás ráda ujistila, že postupy komise jsou dostatečně dobré a tyto postupy, které Eh, nad kterými bděl náš výbor pro kontrolu rozpočtu, eh, zažil vynikající eh, postupy a spolupráce. Já mohu vám také říct, co se týče podezření kolem této aféry. Ne, každé podezření se zaslouží být vysloveno. A teď má slovo pan komisař Oettinger. Frau Vorsitzende, Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi stručnou reakci. Za prvé, byl jsem zde kritizován, že zde není generální ředitelka pro lidské zdroje, tak to je pravda. Já zastupuji komisi. Je to rozhodnutí té které instituce, kdo přijde parlament mohl zastupovat pan Tajány, nebo místopředseda, nebo generální tajemník, nebo generální ředitel. No a my jsme zastupováni mnou. A my, eh, kolegové z DGHR jsou přítomní. Ale myslím si, že několikanásobná přístup, přítomnost by možná byla kritizována určitými poslanci. Proto jsme efektivní a politika je zde tedy komise zastoupená zde v parlamentu mojí osobou. To tedy není nějaké nadsti utrhání kolegyni, ale ona mě také požádala, abych zde byl mezi vámi dnes. Paní Ayala Sender říká, proč by nemohli zaměstnanci hodnotit své nadřízené? To my máme já bych poprosil své kolegy, aby vám někdy písemně předložili, jak pravidelně žádáme zaměstnance, aby své nadřízené eh, ředitele, generální ředitele kriticky hodnotili. Potřebujeme obojí, potřebujeme eh, eh, hodnocení ze strany vedoucích pracovníků kvůli kariérnímu postupu, ale potřebujeme i hodnocení ze strany pracovníků, abychom viděli, co se třeba neodehrává úplně optimálně u hlavy takové ryby. Pak zde byly zmíněny eh, vypsaná výběrová řízení Evropského parlamentu a ten počet eh, externě nabraných lidí je opravdu takový přehledný. Nebudu to více rozebírat. Potom, proč členové kabinetu po eh, ukončení mandátu komisaře dělají um, kariéru a zazněla i otázka, pro, a zda vůbec potřebujeme kabinety. No, Evropa je docela složitá, složitější než jakýkoliv členský stát, malý, střední i největší. Ve svém portfoliu eh, se zabývám eh, devíti generálním ředitelství a mám šest členů kabinetu, takže každý z nich zodpovídá za jedno až dvě generální ředitelství a informuje, co dělá OIB, OIL eh, v budovách, co dělá DG Budget, DG Skik, T A já ve svém okolí potřebuju jednoho muže, jednu ženu, kteří mi politicky řeknou, co se tam tedy administrativně musí rozhodnout. A ten stejný člověk potom zodpovídá za nějakých 6 až 8 členských států hlediska rozpočtových zájmů v oblasti soudržnosti, zemědělství, Ehm, a informoval mě o nich z hlediska španělská, portugalská, polská a připravit eh, rozhovory s ministry. A každý z těch šesti má na starosti pět až šest portfolií jiných komisařů, aby prostě se vědělo, eh, kdy se má řešit například spojení ThyssenKrupp a Siemensu, nebo že nějaký členský stát ode mě očekává, že se zúčastní nějaké významné konference nebo navštívíme Evropský parlament. Myslím si, že komplexní Evropa potřebuje malé, ale efektivní kabinety a efektivně pracující členy těchto kabinetů. Zatím si stojím. Ale musíme proto získat i ty dobré pracovníky. A pokud mají perspektivu, že za pět let budou stát na ulici a vlastně opustí generální ředitelství a už nemůže zpět, Přece těch pět let nemůže znamenat znevýhodnění v kariérním postupu. Nemohou mít negativní dopad, to už se ke mně nepřihlásí nikdo. Proto bychom měli mít opravdu v kabinetech kvalitní úředníky a dávat jim také možnost soutěžit s ostatními úředníky a usilovat o pozici vedoucího odboru a podobně protože jinak se kvalita a pozice práce eh, komisařů nezlepší, naopak zhorší se. A eh, Ostatně, ne v té stávající funkci, to se držím stranou, ale až jednou opustím eh, tuto funkci, budu občan, daňový poplatník, tak si posvítím na to, jak to je s členy kabinetu eh, předsedu parlamentu a jakými cestami se poté ubírají? Jak tedy členové kabinetu předsedu parlamentu bez ohledu na jejich politickou příslušnost potom putují svým životem dále? Ve funkci generálního ředitele nebo zástupce generálního tajemníka a podobně. Možná je sedíme i zde v takovém skleníku, kde bychom úplně neměli házet kamením. Možná, že výbor KONT není tak úplně eh, spokojen s tím, co se děje na předsednictvu parlamentu. Já jsem neutrální komisař, ale jako občan nebudu, nebudu-li zcela dementní, tak možná nějakým dopisem čtenáře toto téma nadhodím. Já jsem zde proto, abych se s vámi vedl spor a to v zájmu věci, ale nekritizujte mě, že bych byl dětinský. To o mě neříkejte. Prostě komisaři musí přijít a odpovídat, ale nemusí dávat všemu v parlamentu za pravdu. Já demokracii chápu tak, že budu argumentovat podle svého přesvědčení. Budu brát vážně vaše argumenty, přeskoumáme, ale nebudu zde jako koruhy ve, a, ve větru a přebírat všechny ty eh, vaše eh, záležitosti, protože pak už byste komisi k ničemu nepotřebovali. Modernizace služebního řádu, jak se například zlepšit rovnost šancí pro pracovníky na základě píle, eh, znalostí, dovedností a tak dále. Ano, jsem ochoten se tím zabývat a ten úvodní výrok, že se chci zasazovat o to, aby velká většina těch pozice obsazovala na základě eh, vypsání pozice a několik transferem, je, myslím, výrok, který zachází velmi daleko a cítím se jim být vázán i v příštích měsících. Obsazení pozice generálního tajemníka byla politická, proto zajímá vás i veřejnost, to je jasné. Ale proti čemu jsem se ohrazoval, bylo to, že by parlament eh, prováděl slyšení pro vysoké úředníky, pro generální řediteli, eh, jejich zástupce, tak jak eh, o tom uvažuje studie. To podle mého názoru je určitá záměna administrativní zodpovědnosti nebo nepochopení administrativní zodpovědnosti jednotlivých institucí. No a poslední větu nebo předposlední. Já hovořím o záležitosti generálního tajemníka Selmajera. Vy hovoříte o aféře, dobře, to je vaše svaté právo to činit, ale já si myslím, že je to nesprávné. A úřad ombudsmana pochybuje o jmenování a když vy říkáte, že to bylo nelegální jmenování, tak jdete nad rámec tvrzení úřadu ombudsmana protože ten říká pochybnosti a vy říkáte nelegální a to odmítám. A nakonec, když někdo je kandidátem ve vypsaném výběrovém řízení a neuspěje, tak má možnost podle platného práva se obrátit na soud a spochybnit ty důvody, proč někdo tu pozici dostal a on či ona ne. A i to se občas, ale pravidelně stává. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. Tím jsme u konce tohoto významného bodu pořadu jednání. Hmm, před závěrem se ještě hlásí pan kolega Salak Franka, stručně. Ano, paní předsedkyně, protože je to poslední schůze tohoto výboru, chtěl jsem ve jménu naší politické skupiny eh, poděkovat panu komisaři a chtěl jsem také poděkovat za spolupráci v tomto výboru. Ne vždy jsme se byli zajedno, ale myslím si, že e, spolupráce komise Evropského parlamentu ukázala, jak lze dobře spolupracovat a chci tedy ve jménu politické skupiny poděkovat panu komisaři, protože vždycky přišel ne vždy jsme s ním souhlasili, ale zaslouží si naši vděčnost, naše slova díku za to, jak byl vždy k dispozici také pro boj za hodnoty Evropské unie. Děkuji. Děkuji, těmto slovům díku se lze jedině připojit, ale já bych přece jenom vyvodila několik závěrů z této akce. A než vyvodím závěry, tak chci přivítat tři děti paní Walter, naší vedoucí eh, sekretariátu a dva eh, kamarády, které vzali sebou. To je pěkné, že jste tady a myslím, že inteligentně využítáte své prázdniny. Tak. Eh, tento výbor by určitě u prezidia předsednictva parlamentu také nevyhrál cenu soutěže o nejoblíbenější výbor. Uh, my jsme kritizovali několik postupů a i tato kritika vedla k tomu, že jsem měla několik rozhovorů s členy předsednictva, ale pane komisaře, správně poukazujete na to, je to prostě otázka věrohodnosti. Takže, co můžeme vyvodit eh, z tohoto bodu pořadu jednání? Že by bylo důležité prostě vypisovat pozici generálního tajemníka v každé pozici a v každé instituci a napsat to do služebního řádu. A také v zájmu budoucích poslanců by bylo dobré, abychom se už nemuseli v budoucnu někdy zabývat tak intenzivně jmenováním do pozice a aby ten budoucí postup byl takový, abychom se jim nemuseli zabývat rok. Potom ta možnost právní ochrany, eh, když není vlastně nějaký konkrétní poškozený. To je, myslím, docela důležité téma, které je třeba zvážit. Pokud to nechceme nějak více otevírat, možná v souladu s panem kolegou Svobodou, bych eh, zde tady chtěla poukázat na to správní právo. Myslím si, že zde snad parlament to udělá větší věc při slyšení komisaru, protože Eh, myslím si, že zde opravdu bychom měli více zdůraznit tu eh, právo platnost různých řízení. Potom bych varovala před politizací pozic. Primární by měla být kompetence a pak bychom také nemuseli měnit eh, statut. Jinak Jinak tedy ten služební řád by měl rozhodnout budoucí parlament. Já stejně vím, že té komisi to docela dlouho trvá, než předloží návrh, jakým směrem by se to mělo eh, ubírat a určitě už na tom někdo pracuje. Tak moc vám děkuji, je to poslední zasedání, které zde vedu. Děkuji celému týmu, komisi i našemu parlamentu za tuto pestrou spolupráci. Je skvělé, že jste tu byli. Nyní má slovo pan kolega Svoboda pro ten úplně krásný závěr. Děkuji. Já bych se rád připojil k tomu kompetentnímu závěru, který vyvodila paní Gresle, předsedkyně výboru KONT, a také se přidávám se slovy díků a ke slovům díků těch, kdo jsou zde dnes přítomní. A děkuji panu komisaři Ettingerovi, autorům studie. A domnívám se, že jsme učinili další krok v diskusi, která by neměla být ukončena v tomto mandátu. Naopak, měla by se rozšířit v rámci budoucího volebního období. A jak paní Gresle správně poukázala, tato diskuse opravdu výrazně souvisí s diskusí na výboru Jury o evropském správním právu. A těmito slovy bych rád uzavřel toto zasedání. Velice vám děkuji. Takže uzavřeli jsme zasedání a přeji všem dobrou noc.